o těchto problémech. Nemůžeme být takovýto si musíme pochopit, že řešení problému Rómu závisí zvláště na samotných Rómech. Děkuji. A nyní jsme dokončili tento seznam řečníků. Rozprava je ukončena. A přecházíme na zprávu pana Fernandese ohledně odhadu příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2012, oddíl 1, parlament. A na začátek dáme slovo zpravodaji na čtyři minuty. Pane Fernandez, máte slovo. Děkuji, paní eh, předsedkyně, vážení kolegové. Nejprve bych rád eh, poděkoval. Mé poděkování platí všem těm, kteří byli začleněni do návrhu této zprávy a kteří se účastnili diskusí. A zvláště bych rád poděkoval stínovým zpravodajům ze všech politických skupin. Tato zpráva bude znamenat, že rozpo, to rozpočet 2013 pro Evropský parlament bude úsporný rozpočet, půjde o kontrolu výdajů. Protože když to srovnáme s původním návrhem, který e, e, tady to bylo v nakrácení 49 milionů eur, Parlament a jeho stanovisko, tady eh, byla velká eh, většina, která se postavila za eh, toto stanovisko. Řekli jsme, že aktualizace, že, těch, že to bude kolem míry inflace a proto znamená, že rozpočet 2012 je eh, skutečným škrtem. Je to snížení, znamená to snížení výdajů a eh, je to hodně pod hranicí 20%, eh, tedy rubriky 5 nebo okruhu 5, což je okruh týkající se institucí Evropské unie. Před po, po minulá léta jsme nedosáhli tohoto stropu. Rád bych připomenul, že na konferenci předsedů bylo řečeno, že máme cíle 22 ale těchto 22% jsme tento rok nedosáhli, ale na, v roce 2012 budeme muset hledat další možnosti úspor, eh, úspory, které budou založeny na eh, principech dobrého eh, řízení, ekonomické účinnosti, stejně tak jako řádný způsob výdajů. Tyto výdaje by měly být legitimní, jsou to různé výdaje, které budou pak podléhat analýze a takto budeme moci dosáhnout dodatečných eh, úspor eh, v naší implementační eh, fázi. Myslím si, že všechny instituce musí vynaložit úsilí tak, aby se uspořilo, protože mm, marže okruhu 5, to se týká všech administrativních výdajů institucí. Tady jsme v roku 2012 máme mít přebytek 319 milionů eur. 100 milionů eur eh, má, jsou administrativní výdaje a to má být převedeno eh, do oblasti um, pro mládež. Co se týče eh, zaměstnanosti, tak tady stojíme před největšími potížemi. potížemi Tady je dvojnásobná eh, úroveň nezaměstnanosti ve srovnání eh, s, mm, eh, s dřívějšími situací, ale jsou tady důvody, proč mm, to přenést roku 2012. Mm, dále strategie 2020, která má potrhnout finanční výhledy. Takže Celkově eh, program zaměřený na mládež je eh, prioritou. Pokud eh, se podíváme na počty lidí, kteří přerušují vzdělání, nebo tak tady máme 30 Eh, jsou 30 těchto lidí, takže tyto dvě skupiny budou pokryty touto rubrikou. Eh, jakékoliv, jakýkoliv návrh zbavit se těchto priorit budou muset být znovu zváženy, protože mládež bude mít prioritu eh, v tomto parlamentu. Děkuji vám. A teď zahájíme diskusi a začneme řečníky jménem jednotlivých politických skupin. Začnu s EPP. Paní Holmajer má dvě minuty. Der Parlamentshaus rozpočet parlamentu 2012. Paní předsedkyně a drazí kolegové a drahí zpravodaji se samozřejmě jaksi zasazuje do velmi obtížné doby. Takže jsem ráda, že jsme se dohodli na hlavním směru z hlediska rozpočtu parlamentu, který byl velmi pečlivě mm, jaksi připraven. Rozhodli jsme se o navýšení, které není příliš vysoké, v podstatě se jedná o inflační sazbu. Eh, myslím si, že cíl, který byl uvaden panem Fernandezem z hlediska zaměření na mládež, je velmi důležitým cílem. Pro parlament to bylo velice důležité v tom minulém návrhu. Jsme požadovali, aby mládež měla více prostředků, než tomu bylo až do posud, protože konečném efektu právě mladí lidé, kteří jsou bez práce nebo potřebují zvláštní podporu, by měli získat tuto podporu ze strany EU a proto těch 100 milionů navíc považuji za velmi pozitivní přístup. Jako zpravodajka pro nemovitosti by se chtěla zvláště zaměřit na to, že považujeme za velmi důležité, aby u nemovitostí jsme zajistili velkou efektivitu z hlediska financování a také bedlivého dohledu z hlediska finanční situace. V této souvislosti myslím, že je správné, že prostředky, které nebudou využity, mohou pak eh, v průběhu roku být eh, specificky využity tak, abychom se co možná vyhnuli vysoké úrokové sazbě, tak, aby potom horečně nebyly vydávány v prosinci a tyto peníze eh, by mohly být tedy využívány v průběhu roku. Víme z dějin parlamentu, že je nutné znovu pečlivě zvážit způsob hospodaření a to eh, splatí také z hlediska dohlížení nad pohybem nákladů. A to samozřejmě se musí vtělit také do nemovitostní politice, kde eh, musíme postupovat přesně podle příslušného článku, který se na tuto problematiku vztahuje. Děkuji. Děkuji a nyní za skupinu socialistů a demokraty pan Vogan, dvě minuty třicet. Děkuji. Děkuji. Chci poděkovat zpravodaji za přístup k rozpočtu a za informaci, že by parlament eh, neměl navyšovat výdaje v roce 2012. Je tomu tak vzhledem k tomu, že rada chce omezit o 4% a komise navýšit o 1% ekosok o nižší procento ještě a výbor regionu o 1%. Proto snížení o 2,3% je pokrokem a v reálných číslech je to vlastně 0,5%. Osobně bych uvítal ještě nižší navýšení a do budoucna si myslím, že bychom měli mít plán, jak definovat úspory v rozpočtu parlamentu. Ale měli bychom uznat, že došlo k úsporám, vítám úspory, pokud jde o, o oddělení, které zkoumá přidanou hodnotu, informační kampaně, budovy, Eh, kancelářské potřeby a snížení eh, rezervy pro nepřídujení o několik milionů euro. A došlo tedy ke snížení o 13,7 milionů euro oproti úsporám souvisícím s Lisabonem a rozšířením. A jak už jsem řekl, další úspory by bylo možné, ale aspoň k některým došlo. Chtěl bych zmínit dvě nevyřešené otázky. Za prvé, návrh 100 milionů euro pro nealokované prostředky, které by byly určeny na politiku mládeže, jak zdůraznil zpravodaj. My jsme řekli v našem potenciálním návrhu s dalšími skupinami, že tento převod by mohl být zvážen, ale pouze v souladu s prioritami, které jsou v rozpočtu obecné 2012. Proto je třeba o tom ještě jednat, než dojde k rozhodnutí. A jinými slovy, kde budou tyto prostředky vynaloženy, pokud dojde k převodu a je příliš záhy, aby jsme se k tomu zavázali. Za druhé, otázka Dům evropských dějin. To je dobrý námět, pokud máme mnoho prostředků, ale teď není ta správná doba. Určitě potřebujeme business plan, potřebujeme skutečně projít s řádným parlamentním postupem, možná rozpočtovým postupem, aby se mohli poslanci vyjádřit k tomuto projektu. A myslím, že je důležité, aby Evropský parlament jako v jiných věcech byl považován za instituci, která správně rozhoduje o vlastním rozpočtu. Náš vlastní rozpočet je důležitý a je třeba, abychom správně rozhodli pro veřejnost. Grazie per il gruppo Alde, l'onorevole. Děkuji za skupinu ALDE pan Alvaro dvě minuty. Srdečné díky. Já myslím, že můžeme konstatovat, že práva zpravodaje byla skutečně plodná. Také se ukazuje, že peněz ne, peníze nejsou všechno, ale bez peněz to vypadá, že všechno je nic. V každém případě mm, je tady otázka toho, že ne každý chce se vzdát něčeho ve prospěch tedy rozvinutí eh, potenciálu takže eh, samozřejmě tady byla diskuze ohledně inflace, zda má být 2,7, 2,3. Samozřejmě naším úkolem je vědět, kde bychom měli skutečně učinit úspory. A z tohoto hlediska by bylo důležité, kdyby generální tajemník tohoto parlamentu si to vzal eh, k srdci, protože výbor připravil všechny možné základy pro to, aby bylo možné se podívat, kde jsou možné úspory, kde jsou tyto možnosti úspor a ne pouze se omezit na pozměňovací návrhy, které byly dodány generálnímu tajemníkovi. A co se týče úsporných eh, možností, tady se hovořilo o jistých částkách, ale my víme, že dvě třetiny vlastně z toho eh, se mohou konsolidovat nebo spotřebovat až nastupující rok, roku 2012 nebo 2013. Ty původní úspory Samozřejmě to je dobré, že tady se sjednotily i malé frakce a přesvědčily i velké frakce, že je nutné eh, tato opatření úspor udělat z hlediska informačních technologií, čištění a také ohledně nadací a tak dále. Takže tady se podařil určitý přístup z hlediska možností úspor. Tady proběhla diskuze ohledně těch 100 milionů eur ve prospěch mladých lidí. To je samozřejmě téma, proti kterému nemůžeme být, ale musíme také dávat pozor, protože tato otázka nesouvisí s touto zprávou, musí být zpracována v jiných zprávách a proto by nebylo dobré se odvracet od některých důležitějších témat. Nicméně to bylo užitečné, ukázalo se, že nepotřebujeme více peněz, ale lepší disciplínu z hlediska výdajů a tady myslím, že jsme na dobré cestě a je zde spolupráce napříč všemi frakcemi, takže srdečné díky. Děkuji. Za zelené paní Trypel dvě a půl minuty. Paní předsedkyně, dámy a pánové, je správné, že v těchto ekonomicky obtížných časech i Evropský parlament přichází se svým příspěvkem a musí být ochoten eh, se sám omezit a eh, sebekázeň, i když ehm, ještě eh, jsme zaměstnáni s vybudování našich institucí a Lisabonská smlouva dostala nové kompetence. Sdílím s hodnocením mých předřečníků v tom, že bylo správné, že jsme rozpočtové návrhy 2,5%, že, jsme, že to skutečně bylo přetažené a že jsme to dojednali na přírůstek ve výši 2,3%, ale chci zdůraznit, že se pořád ještě jedná o přírůstky, i když pravděpodobně to bude pod mírou inflace, ale nejsou to vlastně úspory, e, je to pouze snížení přírůstku a myslím si, že bychom měli být natolik otevření a měli bychom pojmenovat věci tak, jak jsou. E, k Domu evropských dějin. K tomu bych chtěla říct, že e, koncepčně moje frakce většinově sdílí tento přístup, přístup služeb pro občanů, občany Evropy, Evropy, tak aby se mohli informovat o našich dějinách po roce 45, ale to samozřejmě znamená, že potřebujeme business plán tak, abychom mohli všechny podmínky, které jsme tady většinově naformulovali, tak, aby to všechno pro hlasování bylo připraveno a dodrženo. Jenom pak bude možné dělat rozpočtovou politiku se zodpovědností, která bude odpovídat mm, pravdě. Mm, to však také znamená, že když mm, si stanovíme tyto nové priority, tak je tady investiční objem vyšší 60 milionů eur do příštích let mm, a z pohledu zelených musíme být ochotni spořit na jiných místech a nejenom omezovat přírůstky. Například, eh, když se podíváme na lety v Evropské unii po čtyři hodiny, tady bychom si mohli zříci business třídy. Myslím si, že by nám to hodně euro uspořilo a místo toho bychom možná mohli více používat kol tady ve Štrasburku. Mohli bychom je dát našim pracovníkům zde k dispozici. Poslední politická poznámka eh, k politickému triku Ehm, jde o převrstvení eh, prostředků pro práci s mládeží. Samozřejmě i my zelení chceme více peněz vydat do práce s mládeží, ale to je součást ehm, rozpočtu eh, komise, proto sem to patří. Ale když eh, bychom tento částku vzali pryč z rozpočtu Evropského parlamentu, pak bychom ji vlastně vzali nové agentuře pro finanční dohled a také bychom to vzali v oblasti bezpečnosti potravin. Chceme to skutečně? Je to to, co chce vyslat Evropský parlament jako signál pro své občany? Ne, to je nesprávné rozhodnutí. Tuto, tyto agentury, které se starají o správnou regulaci, tyto musí být životaschopné a silné a e, rozpočet komise by měl dát dispozici peníze pro e, mládež. To by byl správný politický přístup. Děkuji. Grazie. Děkuji. A za EKR pan Bokros, dvě minuty třicet. Vůdci EU žijí v bublině iluzí ale to se prokázalo dnes dopoledne. Vůdci institucí EU říkají, že finanční krize je v velké míře za námi. Nic nemůže být eh, vzdálenější pravdě. The Financial Times se psalo včera, že Evropská unie si může rozhodnout mezi bailoutem a úpadkem. A jde o to, jakým způsobem se rozdělí ztráty. V případě defaultu italští, španělské, německé a další banky budou trpět a daňoví poplatníci ponesou eh, cenu za řecké a další daňové poplatníky. A v případu bailoutu to bude platit pro občany Řecka, Portugalska a Jirska. Navýšit rozpočet o 2,5 je příliš mnoho, je třeba to snížit na 1%, jak navrhuje komisař Levandovský. Ukázat nárůst, který by byl pod, tím, pod touto částí, by nám dodalo větší legitimitu. Nejde jenom o růst, ale také o strukturu, která by se měla změnit. Je tu řada způsobů, jak ušetřit peníze pro evropské poplatníky. Jak říká Helga Triple, ne, nemusíme létat business class po Evropské unii. Je tu společný námět GUE, ECR a zelenými snížit cestovní náklady tím, že budeme využívat letenky v kategorii flexible pro dobu kratší 4 hodin. Nemusíme tu mít eh, vozový park černých Mercedesů ve, Stras- ve Štrasburku, nepotřebujeme dům evropské, evropských dějin. E, Evropa přichází o, o Konkurenceschopnost Evropa se stejně stává muzeem. Je třeba snížit energetické náklady, kde nelze ovládat teplotu a kde je možné nastavit eh, klimatizaci a topení. Vyhazujeme obrovské množství energie ročně. Je tu velký prostor pro úspory v oblasti bezpečnosti a služeb IT. V této oblasti potřebujeme lepší služby za méně peněz. Měli bychom revidovat veškeré nároky na zdravotní pojištění. Nemusíme mít přístup k tak obrovské velk, obrovsky velkorysému systému pokrytí pro různé případy. Není, dostatek, není nedostatek pozitivních případů, ale je třeba, abychom byli obezřetní, zejména v dobách krize. Děkuji. Děkuji. A nyní za GUE pan Portas, dvě minuty. Dobrý den, eh, presidente. Nós, deputados europeus, my poslanci máme moc rozhodnout o našich vlastních platech. Rovněž můžeme činit rozhodnutí o penězích, které mají být vydány do zavrání smluv mezi roky 2011 a 2012. E, tady máme 3 tisíce e, euro měsíčně více. Dále e, jsme, hlasujeme o tom, kolik peněz dostaneme pro výdaje spojené s udržováním naší úřadu, dotace a podobně, anebo peníze spojené s naším cestováním. Máme absolutní moc v těchto otázkách, takže bych chtěl se zeptat na toto. Využili jsme nebo zneužili jsme této moci. Byli jsme moudří, a, nebo jsme nebyli schopni odolat pokušením, která jsou spojena s vykonáváním takových pravomocí. Obávám se, e, že e, nám tato diskuse dnes tady nejde o čísla, ale jde o etiku a jde o politiku. Je to diskuse, která, myslím, Ehm, říká eh, vše těm, eh, před kterými jsme eh, zodpovědní. Nejsem populista, který si myslí, že politika je mrhání času. Ehm, nebo že eh, členové, tedy poslanci by měli pracovat za světu svíček, ale myslím si, že je tady určitá retorika ve všech našich zemích a proto bychom měli být velice tvrdí vůči eh, sobě samým, když eh, budeme ehm, tato, ehm, dělat tato rozhodnutí, která se týkají peněz, peněz zvláště učeným nám. Myslím si, že není správné, aby mm, aby poslanci, kteří někdy dříve necestovali biznesem, aby teď eh, začali, aby se začali měnit věci eh, ve světle měnící se okolností. Řada rozhodnutí, které jsme učinili, eh, jsou dalekosáhla a možná extravagantní, ale co je teď v sázce? je otázka, jestli máme odvahu alespoň hlasovat ve prospěch zmražení těchto výdajů. Pro zmražení těchto výdajů. Jak je možné, že jsou poslanci, kteří Eh, nebudou obhajovat ehm, eh, s úsporná opatření ve svých eh, zemích, ale když se jedná, budou obhajovat úsporná opatření, ale když se jedná rozhodnutí ehm, pro sama sebe, tak tady úsporná opatření nebudou fungovat. Toto je skutečně velmi depresivní situace. Děkuji. Děkuji za frakci Evropy, za další frakci. Andres má slovo na dvě minuty. Kolegyně Andreasen, děkuji paní předsedkyně. Eh, povíž navýšení rozpočtu o 2,3 eh, ta eh, znamená zvýšené povědomí a zodpovědnost parlamentu v těchto otázkách. Když se podíváme na rozpočtovou linii, tak vidíme přírůstky 50 až 100 ehm, aniž by to bylo nějakým způsobem legitimizováno. legitimováno. Ehm, bylo eh, požádáno, byli jsme, požádali jsme, abychom odložili hlasování této zprávě, protože nejprve bychom měli být dostatečné informace o nákladech spojených s ehm, Domem pro evropské dějiny, ale bylo to odmítnuto. To jsou určité peníze už byly vyplaceny, aniž bychom byli získali dostatečné informace poslanci eh, zjevně eh, i nadále chtějí tápat ve tmě a nevědí, co se přesně bude vydávat, protože dosud nebyly položeny správné otázky. Britský, eh, mohu, byla bych vyzvala britského premiéra, aby mm, tady eh, eh, prosadil krácení prostředků. Děkuji za nezařazené, pan kolega Hartong, na jednu minutu. Paní předsedkyně, co můžeme říci za jednu minutu o rozpočtu 2012 pro Evropský parlament? Nic moc, ale dostatek. Je to rozpočet, který nemá žádnou vizi. Jsou tam jenom mělké věty, které prokazují, že Evropská unie nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Vidíme absurdní projekt, jako je Dům evropských dějin. Tak nám unikají výdaje. A komise, která má rozhodovat v oblasti financování, je rukojmím rady žádný další parlament by nesouhlasil taková přání, ale Evropský parlament ano. Pan Lamasur včera naznačil, že chce se vzdát svého mandátu a my trváme na tom, aby se tak stalo. Doufáme, že plítvání bude zastaveno na příští rok a já budu nadále varovat jménem občanů. Děkuji. Děkuji, takže zahajujeme rozpravu s dalšími řečníky. Nejdříve bude hovořit paní Matera. Dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Drazí kolegové, nejdříve bych chtěla poděkovat našemu zpravodaji ohledně tohoto rozpočtu. Eh, dobře rozlišil mezi žádostmi generálního tajemníka a žádostmi pana komisaře Levandovského z hlediska omezení výdajů Evropského parlamentu. Chtěli bychom vyslat signál odpovědnosti. Samozřejmě, že bychom chtěli ponechat žádost o navýšení, ale navýšení, které by bylo pod úrovní inflace ve chvíli, kdy rozpočty členských států musí aplikovat úsporná opatření. Rozhodli jsme se omezit výdaje okruhu 5 a to proto, abychom posílili prostředky ve prospěch mládeže. To nám připadá velmi důležité. Je e, nutné podporovat více zaměstnanost mladých lidí a tyto prostředky jsou skutečně minimální e, v současné Evropě. Měli bychom posílit tyto prostředky a měli bychom pracovat na dosažení výsledků strategie 2020. Měli bychom mladým lidem dát možnost získat vzdělání na vysoké úrovni. Děkuji. Pan Farm, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Ti kolegové, kteří jsou proti celé EU, tak eh, ti by chtěli skutečně omezit eh, tento rozpočet. Tam jsou populistické důvody. Co je důležité pro nás? Pro nás je důležité, abychom se zasadili o cíle EU. Eh, také z hlediska administrativních výdajů musíme zajmout stanovisko. V této zprávě jsme se rozhodli, že nebudeme akceptovat žádný vývoj, kde by došlo k velkému navýšení ve chvíli, kdy rozpočty členských států jsou pod tlakem a mnoho normálních občanů je postiženo těmito úspornými opatřeními. To musíme brát vážně a poprvé to musíme opravdu prosadit. Musíme udělat reálný řez eh, z hlediska tohoto rozpočtu Evropského parlamentu. Tady podporuji zpravodaje a předřečníky. Jedná se o strategickou práci a proto jsme předložili jako socialisté a demokrati pozměňovací návrh ohledně dlouhodobého strategického přeskumu administrativních výdajů Evropského parlamentu. Musíme prokázat, že bereme vážně eh, tuto otázku. To nejsou prázdná slova, musíme skutečně pracovat na tomto přeskumu. A ještě bych se chtěl zmínit o tomto domu evropských dějin. To historické muzeum. Opravdu mnozí si kladli otázku, je opravdu úkolem Evropského parlamentu tady vybudovat eh, tento dům? Ano, to je možné položit jako otázku, ale myslím si, že tady je určitý smysl tohoto projektu, protože nikdo jiný se nezabýval touto myšlenkou. Samozřejmě, že to musí být ovšem souladu s principem transparentnosti. Musíme si být vědomi nákladů a musíme skládat účty a musí tady být jasná odpovědnost. Sociální, socialisté, demokraté a spravodajové se sjednotili na těch podstatných dílech našich pozměňovacích návrhů, takže jde o reálné strategické rozhodování z hlediska tohoto domu evropských dějin a toto rozhodnutí mě těší. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Ehm, teď eh, dva kolegové zvedli modrou kartičku. Přijmete to, prosím? Nejprve kolega nahoře. Eh, Měl bych otázku eh, na stěného kolegu. Co je špatného na populismu, když poslanci s vlastně hlasem lidu Vážený pane kolego eh, Hartongu, Populismus ehm, většinou znamená, že eh, věci se neberou dostatečně vážně, ale že se pouze ehm, reaguje, ehm, že vlastně člověk nepromyslí žádnou strategii. Podstatné eh, na tom, co děláme, je, že věříme v Evropskou unii, že eh, věříme v to, že se chceme postarat o to, že převezmeme zodpovědnost vůči daňovým poplatníkům a že skutečně reálně prověříme administrativní výdaje Evropské unie. Samozřejmě je to jednodušší pro ty, kteří vůbec žádnou EU mít nechtějí, kteří stejně všechno chtějí zablokovat. Ale toto pak není žádné převzetí zodpovědnosti, to je čistý populismus. Děkuji. Eh, panu Portaž, pan Portaž? Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Eh, má otázka je tato. Byro přišlo s návrhem a tato zpráva zjevně povede k určitým úsporám a krácení prostředků, ale mm, mm, to je implementace rozpočtu roku 2010 ve srovnání s tím. Tady vidíme 11% navýšení 175 milionů eur. Je obtížné mm, se mm, mm, podívat na těch 37 milionů e, eur, to šlo do nábytku 33, do asistentů 18 milionů, do dočasných e, smluv e, s agenturami 17 milionů do informačních kampaní. Mám ještě pokračovat? No, Mr. Eh, ne, nemusíte pokračovat, pane Portas. Mm, já s vámi eh, souhlasím. Já také chci jít dále. Nejsem eh, nadšen s tím, že jsme tady skončili s navýšením ve výši 2,3%. Já si myslím, že jsme mohli jít dál. Ale byl to kompromis mezi výborem pro rozpočet a Birem. Ale to je také důvodem toho, proč tady mám, jsme předložili pozměňovací návrh, tak aby to byla dlouhodobá strategická revize nákladů parlamentu. Myslím si, že pomocí moderního managementu s mm, můžeme skutečně mít tady dlouhodobé úspory a pak můžeme eh, se dostat do daleko lepší situace, co se týče administrativních výdajů. A tam určitě pak budeme eh, naslouchat některým návrhům pana eh, Portaše. Děkuji. Pan Halung má slovo, minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně. Takže to, co nyní diskutujeme, je jaksi diskuzí, která je velmi zahřátá, ale samozřejmě musíme některé věci přeskoumat a já jsem rád tomu, co řekl náš kolega za socialisty a demokraty, to jsme měli plánovat již dlouho. Ta diskuze ukazuje že můžeme opravdu si položit otázku, kdo je tím skutečným populistou. A někteří z nás by vyhráli tu první cenu. Ale jde o to, že musíme udělat přeskum našich nákladů. A jak bylo řečeno, musí to být dlouhodobý přeskum, musí to být dlouhodobá perspektiva. My jako liberálové tento rok a minulý rok jsme navrhovali určité úspory. Někteří z nás tvrdili, že jsou rádi, že se zredukovaly tyto přírůstky. A mm, já jsem rád, že tato dobrá práce proběhla. Tento návrh na Dům evropských dějin, tak e, nejsem tak úplně pro, ale musíme pomyslet na to, že je to dlouhý proces a že už to započalo v minulém legislativním období a musíme se podívat na to, jak se to povede dál, ale mělo by to být ehm, doprovázeno hlasováním, tak aby ti, kteří jsou proti, se mohli vyjádřit. Ale myslím, kolegové, že nic nezískáme tím, že budeme poměřovat, kdo je větší populista než druhý. Děkuji mnohokrát. Pan Vandalen, minutu. Děkuji, paní předsedkyně. V současné ekonomické situaci si myslím, že je samozřejmé, že Evropský parlament musí schválit eh, střídmý rozpočet. A oprávněně zpravodaj volí střídmost, ale bohužel nejde dost daleko. A proto vidíme nárůst o 2,3 v rozpočtu. A to není směr, který si přála komise, uvažovala o 1 a rada chtěla také větší úspory. Je třeba tedy šetřit více, je to možné. Můžeme šetřit více. Dům evropských dějin, o tom jsme rozhodli někdy v minulosti, ale můžeme se vrátit zpět k tomuto rozhodnutí. Takže zastavme tyto projekty, zastavme projekt Evropsk, Domu evropských dějin, což je obrovské plítvání. My dostáváme tisíce euro měsíčně jako náhrady bez opodstatnění. Je třeba skutečně zajistit kontrolu toho všeho. A i to přispěje k velkým úsporám. Šetřeme více. Děkuji. Slovo má paní Ferreira. Jenom Děkuji, paní předsedkyně. Řada hovořila o platech poslanců a náhradách. A my na rozdíl většiny jsme hlasovali proti současnému režimu europoslanců. Mimo jiné kvůli tomu, že to znamenalo příliš velké navýšení platu poslanců. Ale také to porušovalo zásadu, která znamená, že je tu vazba mezi průměrným platem v zemi a platem jejich europoslanců. A porušení této vazby ukazuje že je tu propast mezi občany a jejich zástupci. Je to otázka etická. My vynucujeme určité politiky a rozhodujeme tak, že se chráníme před těmito rozhodnutními. My jsme proto, aby došlo k Někteří si přejí, aby úspory byly ještě větší. Děkuji paní Mor- Morgan, ty najednou Dámy a pánové, zpráva o odhadu rozpočtu na rok 2012 oprávně potrhuje skutečnost, že třeba zabránit výdajům. Kompromis, ke kterému jsme dospěli, se jeví jako přijatelný. S výdají omezený na 2,3% pod inf- plánovanou inflací, s teoretickou úsporou, ale jsme ještě vzdáleni tomu, co požadoval komisař pro rozpočet, který si přál, aby instituce snížily navýšení na 1% a radě se to podařilo. Nechávám prozatím stranou to, co je okolo tohoto navýšení, což je asi oprávněn na základě vyšších pravomocí plynoucích z Sabonské smlouvy, ale chci zmínit naopak eh, Dům pro evropské dějiny. My jsme v rozpočtovém výboru hovořili o nesmyslných číslech u tohoto Evropského domu dějin. Jak pokud jde o řízení, tak realizaci. A zdá se mi naprosto absurdní, že v dnešní době můžeme snad jen uvažovat o vynakládání desítek milionů euro, euro na projekt pochybné užitečnosti. Děkuji mnohokrát a paní Vertman minutu 30. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, to, že Evropský parlament eh, přetrvávající krize členských států eh, svůj rozpočet na roku 2012 připravil s určitými pochybnostmi, musí eh, být zohledněno. Všechny instituce musí zohlednit Lizabonskou smlouvu. Aktivity rostou a eh, skutečně to je největší příkaz doby. Je naprosto správné, že v otázkách personálu Eh, se snažíme racionalizovat a že se snažíme redukovat také eh, služební cesty. Zvláště podporuji návrh generálního tajemníka ohledně ekologické politiky, která by měla pokračovat. Konstatuji, že eh, zde se jedná o pravidelnou informovanost evropských občanů. Dům evropských dějin tedy získal určitou podporu. A proto je nutné uvítat skutečnost, že budeme také informováni o těchto projektech. Ale myslím si, že i zde by bylo nutné snížit náklady a požaduji plnou transparentnost ve všech ohledech. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Rybik, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že pro nás eh, rozpočet každý rok je výzvou. Na jedné straně to úsporně zacházet s prostředky, na druhé straně účinně eh, prostředky používat. A myslím si, že v oblasti účinnosti můžeme naprosto v tomto parlamentu ještě mnohé eh, udělat. Myslím, že by bylo docela dobré, kdybychom se postarali o návrhy zaměřené na zlepšení, abychom zřídili místa k tomu, takže poslanci, pracovníci by třeba sami přinášeli přinášely zlepšovací návrhy a tím by se mohla zvýšit i účinnost tady eh, v parlamentu. Na druhé straně jsme od mm, eh, z doby z Lisabonské smlouvy tady vůči odborným ministrům v členských státech, eh, kteří mm, mají vlastní odborný personál ve svém kabinetu a také jsme jim zodpovědní a to mají určité prostředky, které do, mohou vynakládat v komunikaci doma tak, aby mohli přiblížit evropskou politiku občanům a občankám ve své zemi, aby ji učinili srozumitelnou. Na straně druhé my v Evropském parlamentu jsme zodpovědní za to, že mm, to obyvatelstvu přiblížíme, co se tady každý den děje a co je k úžitku občanů a občanek a o čem se rozhoduje. A nové kompetence v oblasti energie, světový obchod, zahraniční politika, ale také konkurenceschopnost a životní prostředí, sociální dimenze, všechno to, co nás tak zaměstnává. Tady si myslím, že parlament musí mít dostatek finančních prostředků a také se velice intenzivně zasazují za eh, paušalizace. Samozřejmě i tady máme eh, možnosti eh, dále spořit. Každý, kdo si myslí, že ekonomi může jenom, že ekonomi stačí ano, to určitě není otá- vůbec otázka, nebo také příplatky k sekretariátu. Neměli bychom eh, využívat té nejhorší hranice, to je v pořádku. Tady všichni máme za úkol sami rozhodnout, kolik práce máme, jak, do jaké míry budeme komunikovat eh, s našimi občany a myslím si, že to by mělo být eh, svoboda rozhodování poslanců, protože rozhodující je, abychom o užitku naší práce také hovořili s našimi občany. Děkuji panu Rybikovi a teď eh, další pan Gajer má minutu a půl. Srdečné díky, paní předsedkyně, vážení kolegové. Když sleduji tuto diskuzi ohledně domu dějin, tak jsou tady jakoby dvě kategorie poslanců. Jednak ti, kteří eh, jaksi trvají na rozpočtu, který kriticky přistupují k tomuto projektu, a ti ostatní, kteří si myslí, že je to naprosto v pořádku. To špatné na tom je, že ta otázka evropských eh, dějin je tak trošku vařena v různých bolívčičkách, to znamená v souvislostech, které s tím nesouhlasí. Daily Telegraph hovořil o číslech, kde podle dokumentů, které dostal, Eh, hovoří o například eh, o navýšení, které je velmi vysoké. Já si myslím, že by bylo dobré předat rozpočtovému výboru tento dokument a podívat se na to, protože novináři vyžadují transparentnost. Já bych velice rád tedy viděl tyto dokumenty, které ty, tato média použila. Má tento projekt smysl? Ano, má. Myslím si, že je dobré poukázat na to, co evropská integrace znamená pro život lidí. Musí eh, provozovat parlament muzeum? Určitě ne. A proto pro sociální demokraty v Evropském parlamentu jsou eh, dvě jasné směry. Chceme business plán pro tento projekt, to je jedna věc, a za druhé chceme mít náklady, to znamená i budoucí tedy náklady a za třetí můžeme dodat, chceme samozřejmě se vyhnout zdvojování, tedy infocentra a aktivity tohoto muzea. Děkuji a pan paní předsedkyně. I e, já bych e, rád něco, e, rád něco řekla k Domu pro evropské dějiny. Eh, nevím, jestli by měl parlament provozovat muzeum, ale přesto si myslím, že je dobrý nápad, eh, abychom měli eh, takové lepší zařízení pro návštěvníky v Bruselu. A myslím, že Dům evropských dějin je přeci jen důležitým prvkem v tomto. Také bych chtěla říct, že většina v mé frakci je pozitivně naladěna vzhledem k tomuto Domu evropských dějin. Ale jsme také zajedno s názory poslanců z SD. Sice potřebujeme větší otevřenost, větší transparentnost v této otázce a také v otázce toho, jak vypadá finanční situace kolem tohoto domu, jak bude pak vypadat samotný provoz. To je velice důležité, ale základní myšlenka je dobrá a tu zcela jistě podpořím. Musíme ale vědět, jak ekonomické závazky jsou s tím dlouhodobě spojeným. Děkuji paní Jansen a e, teď má e, slovo Děkuji vám za to, že jste se držela řečnického času a pan Kelly má dvě minuty. Myslíme, myslím si, že oba projekty mohou být kontroverzní, zvláště tady v Evropském parlamentu, ale zároveň musím říct, že všichni mají příležitost eh, si tady diskutovat a předložit své názory a myslím, že to je právě síla Evropského parlamentu, že každý může přijít, může předložit svůj názor, argument a je také vyslyšen. Teď, co se týče rozpočtu samotného. Eh, zjevně jsme v obtížné situaci ekonomicky a jakékoliv navýšení mm, eh, možná Nebude dobře koncipováno, je, je, do určité míry je to eh, pochopitelné, ale jde tady o to, že máme 2,3% navýšení, eh, inflace se očekává 2,8%. Další věc, eh, kterým musím zdůraznit, Evropská unie se bude muset v celkovém kontextu zabývat také situaci 27 zemí. Jsou tady některé země, zvláště má země, která velice teď, teda teď trpí a zrovna jsem se vrátil ze setkání s komisařem Renem který s námi velmi vstřícně hovořil a v této situaci eh, lidé nemohou, nejsou ochotni pochopit jakékoliv navýšení, i když to bude pod mírou inflace. Eh, myslím si, že bychom měli učinit celková rozhodnutí. Máme závazky, musíme se podívat realisticky na to, co můžeme udělat. Máme tady důsledky Lisabonské smlouvy a mm, jeden bod ještě, který bych mm, rád nadnesl, než mm, ukončím. To je to, co často říkal předseda Barroso. Musíme mít otevřenou diskusi o našich vlastních zdrojích, prostředcích, a protože Ehm, čím více eh, financí bude Evropská unie mít nezávisle, eh, tím mm, eh, méně pak budeme žádat z jednotlivých členských států a myslím si, že bychom měli sledovat tuto linii navrženou předsedou Barroso. Děkuji. Děkuji. A pan Gerbrand je další na řadě na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Zastupuji zde stranu, která je nejproevropštější v Nizozemsku. A právě proto, že věřím v Evropu, tak jsem kritický vůči rozpočtu Evropské eh, Evropského parlamentu. V tomto období finanční krize musíme skutečně šetřit a nesouhlasím s navýšením rozpočtu a hlavně jsem překvapen původním návrhem rozpočtu, který byl předložen generálním tajemníkem navýšení o 5%. A divím se, že tu generální tajemník parlamentu není. Já bych mu rád připomněl bod 6 našeho usnesení, kde jsme požadovali po úřadu parlamentu, aby veškeré položky podrobně analyzoval. A mělo to být hotovo na červenec, abychom mohli skutečně ušetřit. Konečně, paní předsedající, chci požádat pro, své proevropské kolegy, aby nedávali zbraně do rukou těm, kteří chtějí použít rozpočet proti Evropě, protože my chceme silnou Evropu. Děkuji. Pan Gariga pojede má dvě minuty. Blahopřeji zpravodaj Fernandešovi. Děkuji kolegovi za to, co právě řekl. Je to naprosto správně. Je to střídnější rozpočet v souladu s tím, co si přála Rada a komise. Respektujeme navýšení 20%, gentlemanskou dohodu a všichni hovoříme o úsporách. A právě to je náš politický záměr. Ale všichni máme společné priority. My poslanci si přejeme, aby se zlepšila legislativní práce. Bychom si přáli, aby nové priority pro Lisabonské smlouvy byly respektovány. Chceme profesionálnější práci při spolurozhodování. Je třeba mít více zasedacích místností, větší úsilí v komunikační politice, lepší počítačové sítě a to všechno je třeba financovat. Je třeba dodržovat podepsané dohody v oblasti nemovitostí. Je nám řečeno, že bychom se toho mohli vzdát, ale víme, že to takto nefunguje. Pokud máme být odpovědní, je třeba se s tím smířit. Mládež to je bod kontroverzní, ale vlastně nikoli je to nezbytné. V mé zemi je nezaměstnanost mládeže 50%, 100 milionů pro politiku mládeže nevyřeší problémy, ale odpovídá to prioritám parlamentu. Takže převést tyto prostředky z položky 5 do položky 1a vyvolává diskuse. Mohli bychom také říci, že je to v rozporu s rozpočtovým postupem ale jsme živou institucí a musíme se přizpůsobovat potřebám, které jsou aktuální. Není nic naléhavějšího než nezaměstnanost mládeže a jsem si jist, že sdílíte tuto prioritu. Budu hlasovat pro Dům evropských dějin. Děkuji. Pan Paní Maner na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla poblahopřát autorovi této zprávy, k této vynikající eh, k tomuto vynikajícímu výsledku. Můžeme akceptovat navýšení ve výši 2,3 než 5,2, tak jak to bylo původně navrženo. Parlament by ovšem měl být sebekritický z hlediska rozpočtového řízení. To je konstatováno v této zprávě, ale mělo by se v tom pokračovat. Myslím, že je důležité, abychom se snažili o úspory také v těch méně důležitých oblastech. Například úspory na detergentech, na čistících prostředcích. Ehm, měli bychom se zaměřovat i na tyto záležitosti. Během tohoto roku parlament hlasoval proto, aby dvojí zasedání na podzim splynulo v jedno jediné zasedání, jeden týden, protože toto měsíční migrování by eh, umožnilo také významné úspory v rozpočtu Evropského parlamentu. Děkuji, paní Manér. A nyní... Postup Catch DI. Každý z řečníků, které právě za chvíli oznámím, bude mít jednu minutu k dispozici pro své prohlášení. Pan Zemke jako první, prosím, máte slovo. To zabrania głosu. E, děkuji. Totiž když se podíváme na parlamentní rozpočet, tak zjistíme, že významné místo v tomto rozpočtu má a i v budoucnu budou mít výdaje na dopravu. My totiž se musíme sjíždět ze 27 států, jednak do Bruselu, jednak do Štrasburka. Já jsem si to propočetl. A z toho plyne, že celkové náklady na cestu jednak poslanců, jednak jejich spolupracovníků přesahují ročně 100 milionů eur. A já si myslím, že to je rozhodně prostor, kde můžeme hledat eh, úspory možností úspor. My jsme lidé, kteří jsou zvyklí cestovat, ale já nedokážu pochopit, proč například platíme za letenky stejnou cenu jako někdo, kdo létá pouze čas od času. Tedy já bych se přimlouval za to, aby se vedení parlamentu, aby vedení parlamentu zahájilo dialog s leteckými společnostmi, aby se s nimi dohodly nějaké slevy. To se dělá obvykle v nových státech, například 20 až 30 slevy mohou být. Děkuji. A nyní další pan Paška. Děkuji, předsedající, vážení kolegové. Zpráva o odhadu příjma výdaje Evropského parlamentu na rok 2012 v bodě 17 a 18 hovoří o pokračování realizace Domu evropských dějin a navrhuje vytvoření příslušných rozpočtových rezerv na pokrytí potřeb tohoto projektu v rámci kapitoly 10.1 rezerva na nepředvídané výdaje. Nevím, jestli pokračování tohoto projektu je možné považovat za nepředvídané, ale poslechl jsem si poslankyni Martu Andersen, která při schvalování programu upozornila na to, že náklady uváděné v této zprávě jsou výrazně podhodnocené. Neznám důvody osob, které v období hospodářské krize tak silně protlačuje, ale myslím si, že evropská veřejnost to považuje za nehorázné plítvání penězi daňových poplatníků. A proto vám navrhuji, abychom zvážili pokračování tohoto eh, projektu za 60 milionů eur. Děkuji a na jednu minutu má slovo paní Flašiková Beňová. Děkuji paní předsedkyně. Z předkládané zprávy bych chtěla vypíchnout jeden velmi důležitý aspekt. Jejím ambice důsledně dbát na efektivitu a šetrnost evropských institucí. V době hospodářské krize, kdy mnoho obyvatel Unie přišlo o práci, je hospodáření institucí financované z jejich daní mimořádně citlivou záležitostí a nutno říci, že je to oprávněné. Je proto důležité, že rozpočet zakotvuje povinnost přísného hospodaření. Abychom zbytečnému plítvání veřejnými zdroji předešli, musíme se soustředit na několik bodů. Je důležité vytvořit a aplikovat strategii elektronické zprávy. Mělo by se podpořit využívání videokonferencí pro schůze a také využívání využívání nových ekologických technologií. Na to, abychom šetřili přírodní zdroje, především papír, je třeba zprovoznit bezdrátovou síť na všech našich pracovištích. Šetření ale musí mít také své hranice, aby nebylo na úkor kranit, kraj, kvality práce, kterou vykonáváme v evropských institucích. Například na výborech nesmí chybět tlumočení a tím bych, se chtěla, tím bych chtěla poděkovat všem tlumočníkům za jejich práci. Děkuji a nyní pan Lavia. Děkuji, paní předsedkyně. Ze všeho nejdříve bych rád poděkoval kolegovi Fernandéšovi za skvělou práci a za klima pozitivní spolupráce ze strany předsednictva a výboru pro rozpočet. Dosáhli jsme dohody, pokud jde o odhad příjmu a výdajů na rozpočtový rok 2012. Jak vyplývá z debaty, návrh, který vycházel ze zvýšení 5,2 oproti roku 2011 dospěl k tomu, že nakonec bude zvýšení o 2,3 Připadá mě velmi důležité převést 100 milionů eur na projekty, které se týkají mládeže. To je politika, kterou parlament považuje za prioritu pro rok 2011. Dále jsou zde projekty pro mobilitu, vzdělávání a práci pro všechny mladé. Já bych byl rád, aby postup pro rozpočet 2011 mohl být podporován spoluprací všemi, mezi všemi institucemi a optimalizovaným, optimalizovaným řízením zdrojů. Děkuji, pan Maňka. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych poděkovat panu zpravodaji za skvělou zprávu. On i všichni ostatní, kteří vystoupili v rozpravě, poukázali na to, jaké nedostatky tady máme a poukázali jste i na řešení. Ale podle mě jediné správné řešení je to, že nebudeme každý hledat individuálně nějaké zlepšení, ale podíváme se na to s něžku objektivním pohledem. To bude znamenat, že si necháme parlament eh, Eh, zauditovat externím auditorem. A po tomto externím auditu eh, se podíváme na to, jak šetřit administrativní výdaje. Jsem rád, že poslanci našeho výboru podpořili můj návrh, aby se eh, na činnost parlamentu podíval vnější pozorovatel a přijdeme určitě na celou řadu oblastí, kde budeme moci uspořit a v budoucnosti budeme muset videa více kontrolovat. Děkuji vám. A teď pan Balcutis. Pirmininkė, atsižvelgiant į sunkę dabartinę finansų, ekonomikos ir socialinį. Tady si musíme uvědomit eh, obtížnou hospodářskou situaci a rovněž složité sociální podmínky. V této situaci musíme využívat eh, našeho parlamentního rozpočtu velice obezřetně. Vrhuje se, aby parlamentní výdaje na období 2012 by měly růst o 2,3%, což je méně než inflace, což je pozitivní. Zároveň by parlament měl zavédl, zavést přísnější podmínky utrácení peněz. Já přicházím s návrhem, abychom měli více letý systém kontrol a měli bychom se více snažit o optimalizaci administrativních systémů v parlamentu a rovněž lepší využívání lidských zdrojů. Díky tomu by se mělo dát ušetřit peníze daňových poplatníků a rovněž snížit výdaje parlamentu. Děkuji. Teď jsme se dostali k závěru a slovo má pan zpravodaj, pan Fernandeš, prosím. Děkuji. Je nutno uvést čísla. Administrativní výdaje všech evropských institucí dosahují asi 6 Nemáme rozpočet žádné instituce, žádného členského státu, který by měl tak malou část celého rozpočtu, jako je to v případě rozpočtu společenství. Evropský parlament dostal nové kompetence členských států je 27, Lisabonská smlouva vstoupila v platnost a budeme zde mít dalších 18 poslanců navíc. Počítá se také s rozšířením o Chorvatsko. To vše samozřejmě sebou nese výdaje. Ale pravda je, že je zde pokles v reálných číslech u tohoto rozpočtu, který zůstává pod úrovní inflace. Pokud jde o mládež, tak iniciativy komise, které musí rada schválit eh, jednomyslně, jsou důležité, ale přesto víme, že musíme vyslat silný signál. Všechno patří do kapitoly 5 a tam bude asi 380 milionů eur a my tam dáváme 100 milionů. Pokud jde o plat poslanců, tak Evropský parlament nemá kompetence na to, aby upravil tyto platy. Protože na návrh komise upravuje platy rada. Rada stanovuje tyto odměny. Ale Návrh komise je ve výši žádná celá 9 desetin procenta v této chvíli jako indexace. Platy jsou zakotveny ve statutu. A indexace probíhá na základě návrhu účetního dvora. Parlament nemůže změnit eh, tuto záležitost sám musí se do toho zapojit komise a schválit to musí rada. Někteří poslanci by se měli přečíst především článek 223. Děkuji. A teď pan Portas by rád položil otázku panu Fernandezovi. Přijímáte ji, pane Fernandezi? Dobře, takže prosím. O, o, o kolega João Fernandes, sobre isto dos salários. Pane Fernandeši, eh, u těch platů, o kterých jste právě hovořil, se mi zdá, že parlament by se mohl ujmout iniciativy a navrhnout změnu statutu poslanců. Je to nařízení, které bylo schváleno také tímto parlamentem, což znamená, že parlament ho může i změnit. Bez ohledu na to, kolik institucionálních eh, kroků to bude znamenat. Pouze tyto platy jsou valorizovány eh, na základě rozhodnutí eh, rady, jinak všechny ostatní výdaje, a ty jsou značné, jsou naprosto v pravomoci eh, tohoto parlamentu a nikoho jiného. Máte na odpověď, pane Martinesi, 30 sekund. Děkuji vám. Valorizace platu, jak eh, právě pan Portaž potvrdil, není v pravomoci tohoto parlamentu. Takže nemá cenu, abychom eh, v tomto rozpočtu hovořili o eh, zmrazení mest. Samozřejmě, že by bylo možné změnit statut poslanců, a nebo by bylo možné změnit nařízení 31 Evropských společenství a tam článek 64. Nicméně jinak nemá vůbec smysl si tady předstírat, že si eh, poslanci eh, navyšují sami platy, protože to není možné, bylo by to i nezákonné. Tím eh, se dopouštíme demagogie. Děkuji, dámy a pánové. Rozprava je ukončena, hlasovat se bude zítra ve 12 hodin. A nyní přistoupíme k následujícímu bodu na pořadu jednání